Nebyli vždy na úrovni historické odpovědnosti, to slyšeli a vzali to v úvahu. Děkuji, pane Pejone. Děkuji, rozprava k tomuto bodu je ukončena a hlasování bude zahájeno ve 12 hodin. A na tomto místě můžeme přistoupit k další eh, zprávě a k dalšímu bodu eh, našeho pořadu. A sice půjde o eh, zprávu pana Kirilova, nutnost strategie pro Jižní Kavkaz. Paní, pane předsedo, Pane komisaři, dámy a pánové, napřed chci poděkovat stínovému zpravodaji a všem ostatním, kteří se na naší zprávě podíleli. Jde, jak známo, o novou strategii pro Jižní Kavkaz. Jižní Kavkaz není regionem bezprostředního sousedství eh, s Evropskou unii. Eh, Bulharsko, Rumunsko eh, dělí námořní nebo mořská hranice od Jižního Kavkazu, ale je to region důležitý z hlediska strategických a hospodářských aspektů. A proto by se Evropská unie měla účastnit stabilizace tohoto prostoru a to aktivně. Tak, aby vznikaly dobré sousedské vztahy. Evropský parlament podporuje veškeré iniciativy vedoucí k zlepšení přítomnosti EU v tomto regionu, právě i tu poslední, a sice východní partnerství. Je to důležitý rámec pro spolupráci v Evropě eh, panuje volný pohyb a je nutno teda sjednat i dohodu o volném obchodu. Je to samozřejmě ale oboustranný eh, proces, který vyžaduje aktivní přístup obou stran. Je to pro, je v zájmu eh, dotčených eh, zemí, aby prosazovali evropské hodnoty, lidská práva, právní stát. To je důležité pro dobré vztahy a proto by Evropské, Evropská unie měla i nadále poskytovat technickou i finanční humanitární pomoc, tak aby tyto zásady v rámci politické podmíněnosti byly prosazovány. Regionální, strategický a geopolitický význam ukazuje že dopravní koridory mezi Kaspickým mořem a Střední Asií a Evropou ehm, je nutno zlepšit. Je to dobř, eh, nutné pro energetickou bezpečnost a proto se musíme také výrazněji podílet na energetických projektech, včetně, eh, eh, včetně produktovodu Nabuko. Ale tyto ambiciozní cíle jsou nedosažitelné, jestliže se nad regionem stále vznáší velký stín a sice nevyřešené konflikty Gruzie a Nagorného Karabachu. Nahorního Karabachu. To je také zátěž mm, pro ekonomický rozvoj eh, regionu a stabilitu. Eh, válka v roce 2008 v Gruzii ukázala Evropské unii, že musí se hrát aktivnější roli v regionu, zejména pokud jde o řízení eh, konfliktu. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost Eh, nás opravňuje k aktivnější politice a to se týká zejména eh, konfliktu v Náhodním Karabachu, kde byla Evropská unie prakticky nepřítomná eh, projevem pod, projev podpory nestačí. Jestliže Evropská unie chce sehrát skutečně aktivnější roli v zahraniční politiky, tak Evropská unie musí být zprostředkovatelem, který bude respektován oběma stranami a nebude vést ke kontroverzím. Je velmi důležité, aby Evropská unie podnikla nebo učinila eh, snahy pro rehabilitaci, oživení a obnovení eh, regionu. Eh, zpráva volá po konkrétních aktivních vztazích mezi lidmi, eh, po vyslání komise eh, do regionu, eh, která nalezne politické řešení. A také musí být vyřešena situace statisíců vysídlenců. To má samozřejmě přímý dopad na Evropskou unii. Evropská unie má zkušenosti a má prostředky aby, k tomu, aby přispěla k vytváření tolerantnější atmosféry v regionu. Má také historické zkušenosti a může eh, lidem tohoto regionu ukázat, že dokáží žít v míru a přátelství a že mohou opět navázat na historické vazby, které tam existují. Je to velký úkol pro Evropskou unii vůdci a lidé se musí sjednotit v tomto regionu. Nesmí tam již panovat napětí a hrozba tak, aby existovala nová budoucnost. Děkuji, děkuji pane Kirilové a nyní má opět slovo pan komisař File. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, milí přátelé, rád se účastním této výměny názoru s Evropským parlamentem o vztahu Evropské unie s Gruzí, Azerbajdžánem a Arménií, třemi zeměmi Jižního Kavkazu. Měl jsem již velmi dobré diskuse s členy výboru AFE 28. dubna, krátce po mé návštěvě v regionu. Vítám tuto zprávu jako cený příspěvek k úvahám o tom, jak Evropská unie může budovat a rozšířit vztahy s Arménií, Gruzí a Azerbajdžánem. Připomenu, že máme rámec politiky sousedství a východní partnerství spuštěné v loňském roce. A je to jedna z hlavních priorit Evropské unie pro vnější vztahy. Úspěšné naplňování druhého rámce s aktivním zapojením jednotlivých zemí posílí naše vztahy na základě sdílených hodnot abych zdůraznil dva významné milníky v této oblasti. Minulý týden komise zveřejnila své, svůj, svou třetí průběžnou zprávu o zemích Jižního Kavkazu a akční plán politiky sousedství pro naplňování tohoto projektu je zásadním nástrojem pro pokrok v oblasti politické a ekonomické spolupráce ve spolupráci tedy s Evropskou unii. Tentokrát jsme zvolili pětileté hodnocení pro, evropsk- pro balíček evropské politiky sousedství a hlavním cílem je, že chceme využít zjištění jako základ pro extenzivní konzultace s členskými státy a také s Evropským parlamentem i s našimi partnery v sousedství, abychom získali jejich zpětnou vazbu. Zda máme správné nástroje, zda alokace a výše zdrojů je adekvátní a zda rychlost a rozsah naší snahy se ubírají správným směrem. Výsledky budou představeny v rámci balíčku na příští rok a díky tomu naše politika bude konzistentnější a povede k větší míře přivlastnění si politiky našimi sousedy. Bude to také ideálním postupem pro prosazení našeho volání po adekvátním financování v rámci příštích finančních výhledů. Druhým milníkem je svolení rady z minulého týdne se, se zahájem jednání o asociačních dohodách s Armenií, Azerbajdžánem a Gruzií. Cílem těchto pokynů pro jednání je jasný signál našeho závazku dále prohlubovat vztahy Evropské unie a zemí Jižního Kavkazu na základě sdílených hodnot a zásad, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv. Komise již připravuje zahájení těchto jednání a očekáváme zahájení v následujících měsících. Tyto dvě oblasti jasně prokazují, že Evropské unie má již etablovanou a globální strategii pro Jižní Kavkaz. Jejíž potenciál chceme využít co možná nejvíce. Tato strategie by měla přivést tento region blíže k Evropské unii. Vážený parlamente, ve světle zprávy pana Kirilova, což je cený příspěvek, dospívám k závěru, že evropský že názory Evropského parlamentu konvergují s názory komise v celé řadě bodů. Stabilita a bezpečnost Jižního Kavkazu má přímý dopad na Evropu. Tudíž Evropská unie sdílí odpovědnost eh, za podporu mírového řešení konfliktů a vytváření důvěry. Jižní Kavkaz je významný pro Evropskou unii díky energetice a přepravě a příslušným vazbám, zlepšení řízení a právní stát usnadní investice a obchod a také mobilitu osob. A nové asociační dohody rozšíří obchodní ustanovení v rámci dohod o partnerství a spolupráci. Jsem přesvědčen, že Evropská unie je na správné cestě v posilování vztahu s Arménií, Azerbajdžanem a Gruzií. Ale chci zdůraznit, že odpovědnost za vytvoření konstruktivního rámce pro zapojení je skutečně společným úsilím. Závazek našich partnerů na Jižním Kavkazu, pokud je o přiblížení k Evropě, se musí promítnout do dalšího pokroku demokracie, tržní ekonomiky a politické stability v terénu. A vyzveme tedy Gruzi, Azerbajdžan a Armenii, aby postoupili dále ve své snaze o moderní, inkluzivní, pluralitní, demokratický a prosperující společnost, která bude vztahy se sousedy. Děkuji panu komisaři. A nyní bude mít slovo za výbor INTA pan Kazak. Děkuji, pane předsedo. Jakožto koordinátor skupiny ALDE jsem předkládal stanovisko výboru INTA, pokud jde o potřebu strategie pro Jižní Kavkaz. Já vím, že tato zpráva je velmi citlivá, ale tato strategie je nesmírně důležitá to, abychom eh, naplňovali politiku sousedství a potvrdili úlohu Evropské unie jakožto globálního subjektu v oblasti bezpečnosti v regionu. Celá řada možností existuje v oblasti energetiky a řádné veřejné zprávy. Evropská unie si musí vytyčit tyto cíle jako priority je třeba věnovat zvláštní pozornost geostrategické situaci Arménie, Azerbajdžánu a Gruzie. A je třeba brát v úvahu úlohu Ruska. Je třeba eliminovat překážky obchodní a podporovat obchodní výměnu, což umožní přispívat k dodržování lidských práv a stabilitě v regionu. Domnívám se, že Evropská unie se musí snažit o vytváření oblasti volného obchodu na Kavkazu. A to přispěje k vyřešení latentních konfliktů a navýší administrativní kapacitu zemí regionu. Vyzývám komise, aby se také zabývala sledováním těchto cílů. Děkuji, pane Kazaku. A nyní vystoupení za politické skupiny. Jak víte, v poledne budeme hlasovat. Poprosím vás tedy, abyste dodržovali řečnickou dobu. Za EPP na dvě minuty paní Ibry Zagič. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane File, dnes budeme hlasovat o zprávě o potřebě nové strategie pro Jižní Kavkaz. Je to velmi důležité téma. Evropská unie nyní hraje aktivnější politickou roli v tomto regionu. A to je naprosto zásadní. Jako stínová zpravodajka pro skupinu EPP eh, e eh, se velice snažím eh, zdůrazňovat roli EU v Jižním Kavkaze a také o tom, respektive zdůrazňuji to, co můžeme učinit pro to, aby se Jižní Kavkaz přiblížil více Evropské unii. Samozřejmě, že je to závislé na, jednotliv, na přístupech jednotlivých státech. My se snažíme, aby strategie se stala realitou. Musíme navíš, zvýšit také eh, rychlost postupu eh, vízové liberalizace a je nutno také vytvořit zónu volného obchodu mezi Evropskou unii a regionem Jižního Kavkazu. Všechny země, Arménie, eh, Gruzie a Azerbajdžan byly předtím státy nebo součástí Sovětského svazu a tudíž má Rusko stále ještě silný vliv na eh, tento region. Eh, pokud jde o zachování míru, bezpečnosti, eh, tak je nutné, aby Evropská unie byla tomuto regionu blíže, než tomu bylo v minulosti. Aby perspektiva těchto zemí ohledně přiblížení se EU byla silnější. Také si uvědomuji skutečnost, že je velmi důležité uvědomit si dlouhotrvající konflikt v tomto regionu a to, co je nutno učinit, abychom zabránili ozbrojenému konfliktu v budoucnu. A proto jsem ráda, že v tomto textu opakovaně bezpodmínečně podporujeme respektování mezinárodních hranic a nezadatelných práv tohoto regionu. Také je e, nutno uznat nezávislost Abcházie a Jižní Osetie a eh, odmítat snahy Ruska v tomto ohledu. To znamená, že eh, v široké míře podporujeme tuto zprávu a eh, chtěla bych, aby všichni poslanci parlamentu podpořili i naše pozměvací návrhy. Děkuji za skupinu socialistů. Dvě minuty, pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Napřed chci poděkovat panu Kirilovovi za jeho rozsáhlou práci která učinila mm, hodnotný eh, příspěvek eh, k naší strategii vůči tomuto regionu. Když jsem nedávno navštívil tento region, konkrétně Tbilisi, tak někdo ostatně z jiné země tohoto regionu eh, tvrdil, že regionální spolupráce je koncepce, která nám byla Evropou vnucena, nebo je nám Evropou vnucována. A to vyjevuje, že let, který politik nebo odpovědný činitel tohoto regionu si myslí nebo si nepřeje tuto spolupráci, ale chce-li to Evropa, tak jim nezbývá holt nic jiného. Já se domnívám, že musíme jasně konstatovat. Ano, pro nás v Evropě byla regionální spolupráce základ mírového vývoje a usmíření a tak tomu musí být i v tomto regionu. A lec, který negativní vliv zvenčí, lec, který eh, tlak velkého bratra, například z Ruska, eh, by byl slabší, pokud by země tohoto regionu náležitě spolupracovali. Tento region není důležitý jenom pro Evropu, ale také pro další sousedy, zejména Turecko. To je země, s níž v tomto regionu můžeme velmi dobře spolupracovat. A já bych si přál, aby tyto dva problémy, za něž Turecko nese spolu odpovědnost, nebo by mohlo nést spolu odpovědnost, to znamená řešení problému s sousedem Arménie, Arménii, ale také s Náhorním Karabachem, aby došlo skutečně k řešení řešení, protože nic nestojí eh, proti tomu, aby eh, turecké jednotky opustily Arménii, zejména to území, které nespadá do Náhorního Karabachu a to by už přispělo eh, k lepšímu klimatu mezi Tureckem a Arménií. Pan kolega Severin a já jsme vždy od prvopočátku propagovali myšlenku Eh, regionu Černého moře a EU a jejich zblížení. Je to velmi důležité také pro Turecko a domnívám se, že to, co je naznačeno ve zprávě, je eh, sice zatím ještě vizí, ale doufejme, že bude eh, zakrátko skutečností. Děkuji. Děkuji, pane Svobodo, a nyní na minutu a půl paní Nikolaj. Vážený eh, pane předsedo, pane komisaři, jakožto stínový zpravodaj za eh, liberály se domnívám, že toto je důležitý výchozí bod, eh, abychom zaujali správný postoj k tomuto regionu. Eh, představuje přidanou hodnotu k té budoucí eh, zprávě, kterou přijmeme. A chci poblahopřát panu Kirilovi. Domnívám se, že se všechny politické skupiny zhostily dobře své práce a že se nám podařilo zaujmout soudržný postoj a doufám, že se v roce 2010 otevřou příležitosti pro Evropskou unii a eh, oblast svobodné oblasti, protože hlavní konflikty v Abcházii, Osecí a na Horním Karabachu a v Arménii se podaří vyřešit aktivní diplomací Evropské unie. A ta, že povede ke skutečnému řešení. Zpráva zdůrazňuje Eh, něco, co je pro eh, naši bezpečnost nesmírně důležité. Je to skutečnost, že potřebujeme, aby se Evropa více eh, za pojila do normalizace bezpečnostní situace v oblasti Jižního Kavkazu. Měli bychom podporovat všechny formy partnerství a současně eh, podporovat eh, demokratizaci a stabilizaci tohoto regionu, protože v tomto eh, regionu vládnou stále ještě pokusy o návrat k, totalite, ta, k totalitě a jsou tu určité deficity v demokracii. Musíme rozvíjet politiku a projekty, které jsou trvale udržitelné to je nesmírně důležité pro tento region. Konfliktní mentalita a pokusy o korupci je třeba eradikovat. A abychom dosáhli tohoto cíle, potřebujeme e, vůli k demokracii. A e, tuto vůli musí mít i vlády v tomto regionu. E, zpráva zohledňuje všechny tyto důležité aspekty i další témata, která jsou důležitá pro Evropskou unii, jako eh, práva jednotlivce na eh, svobodu. A domnívám se, že celá EU i členské státy eh, pokladají tuto strategické partnerství za velice důležité. Děkuji paní Nikolaj a za zelené vystoupí paní Lunáček na dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla stejně jako mi předřečníci eh, poděkovat zpravodaji za velice dobrou spolupráci a také za eh, dobrou kvalitu této zprávy, která je opravdu velice rozsáhla. Ráda se zmíním o několika tématech, která nejsou ještě dostatečně eh, zdůrazněna, která pokládám za důležité. Tyto regiony mají ještě určité konflikty a to brání rozvíjet eh, politiku sousedství EU. je to překážkou i v zemích eh, eh, tohoto regionu. Mají reálného nebo domělého nepřítele a je tu nedostatečná vůle učinit něco eh, pro vlastní obyvatelstvo, převzít odpovědnost, to znamená eh, nutnost eh, odpoutat se od vysokých vojenských výdajů, které jsme kritizovali a které v poslední době v tomto regionu ještě se zvýšily, aby byly ve prospěch obyvatelstva v sociální, kulturní oblasti, ale také v otázkách životního prostředí. To jsou ústřední prvky této zprávy a jsem jsem ráda, že se tu odrážejí. A například zpráva Talianiové, která se týká rusko-gruzínského konfliktu, nutnost odzbrojeti eh, na duchovní a verbální úrovni eh, vystupování proti eh, překrucování dějin. To je velice důležité pro další pokrok. A ještě další aspekt, nutnost větší demokratizace, podpora občanské občanské společnosti, ochrana eh, menšin, otázka lidských práv. Eh, jeden příklad, dva mladí blogeři v Azerbajdžánu, kteří se odvážili kritizovat eh, vládu, jsou stále ještě ve vězení a nebyli propuštěni. Svoboda sdělovacích prostředků je problémem ve všech zemích tohoto regionu a to jsou aspekty, které se tu objevují a stejně jako mý předřečníci se domnívám, že je důležitá region regionální a přeshraniční spolupráce. A v tomto ohledu musíme s komisí dále spolupracovat. Děkuji. Děkuji paní eh, Lunáčková a za ECR pan Tanok. Pane předsedo, jak se tady zcela jasně říká, země Jižního Kaukazu jsou strategicky důležité pro naší unii, pro energetickou bezpečnost, eh, pro eh, průchod ropy zeměmi tohoto regionu. Bohužel ovšem, ten region je neustále paralizován konflikty a nejnovější z nich je de facto ruská okupace Abcházie a Jižní Osetie, což podle našeho názoru jsou eh, gruzínská území. A nemůžeme se tvářit, jako že se nic nestalo, abychom měli dobré vztahy s Ruskem. Co se týká eh, mechanismu ENP a východního partnerství Unie, bychom se měli snažit více podporovat eh, snahu Gruzie zrealizovat své euroatlantické ambice a já i naše skupina plně podporujeme dohodu o volném obchodu s Gruzií, vízovou liberalizaci a asociační dohody se všemi zeměmi Jižního Kavkazu. Jakožto velký přítel Arménie jsem rád, že ta konečná verze zprávy je vyváženější než ta původní. Nicméně i nadále mi dělají starosti některé prvky té zprávy, které jdou proti oficiálnímu stanovisku Unie, eh, co se týká té otázky Náhorního Karabachu. Arménsko se velice snaží vyřešit eh, tu dlouhodobě eh, zablokovanou situaci v Náhorním Karabachu, snaží se znormalizovat eh, své vztahy s Tureckem, což by mělo stabilizovat Jižní Kavkaz. Kdyby ovšem Turecko reagovalo stejně konstruktivním způsobem, aniž by si kladlo podmínky. Kdyby tato hranice mohla být znovu otevřena, tak by to jednak zvedlo embargo trpícího Arménska, které trvá příliš dlouho, ale také by to zajistilo ekonomický blahobyt chudých eh, oblastí v východním Turecku. Takže je to konec konců i v zájmu Turecka samého. A podle mého názoru Turecko nemůže ospravedlnit neustále uzavírání této hranice s Arménií kvůli takzvané solidaritě se svým bratrem Azerbajdžárem. To je jako když se říká, že Řecko by mělo eh, zavřít své hranice s Tureckem ze solidarity eh, s Kypřany a s okupací Kypru. My v Evropské unii přece věříme v otevřené hranice, ve volný obchod, eh, který by měl zajistit mír a stabilitu na našem kontinentu i na Jižním Kavkazu. Děkuji vám a teď za EFD na jednu minutu pan Provera. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poblahopřát kolegovi Kirilovovi k výtečné práci, kterou odvedl v nesnadném sektoru, kde je ale také spousta zajímavých možností v oblasti tedy vztahu Evropské unie s zeměmi Jižního Kavkazu. Je to eh, zajímavý projekt východního partnerství, který podporuje Gruzie, Arménie i, Azerba- i Azerbajdžán. Je tam ovšem spousta výzev, týká se to energetických otázek, ekonomických, ale také politických otázek, ale především otázek bezpečnosti, jako v případě eh, Gruzie eh, v otázce náhorního Karabachu a v otázce napětí mezi Arménií a Tureckem. A rozvoj vztahu Evropské unie s těmito třemi zeměmi by byl mnohem efektivnější, kdybychom nastavili atmosféru vzájemné spolupráce mezi Arménskem, Gruzí a Azerbajdžánem a kdyby se respektovala územní integralita a respektovaly se také usnesení OSN, eh, které jsou základem pro vyřešení konfliktů v tomto regionu. Politika, která podporuje územní integralitu určitého státu, je věc, kterou Evropská unie vždy podporovala. Tyto hranice nemohou být přece měněny vojenskou silou. Děkuji vám, pane Provero. A teď eh, za eh, nezařazené na jednu minutu pan Stojanov. Děkuji za vážený pane předsedo. Rád bych vás informoval o tom, dámy a pánové, že pan Kirilov a pan Kazák, zpravodajové, patří do politické skupiny, která systematicky v bulharském parlamentu hlasovala proti uznání arménské genocidy. To znamená, že opravdu je velice zvláštní, že tato zpráva podstatě představuje určité konfliktní informace, jak už se o tom zmínil pan Tanok, například otázka Nagorného Karabachu. Kontaktovaly mě některé organizace, které tvrdí, že celá tato zpráva nebyla koordinována s významnými osobnostmi Minské skupiny, že to nerespektuje matrická kritéria, naopak odklání se od těchto kritérií. Toto je konstruktivní kritika kolegy Kirilova, protože jednostranná pozice, jednostranné stanovisko si myslím v tomto ohledu nám nepomůže vyřešit tento konflikt. Potřebujeme pružný přístup, který by zahrnoval stanoviska všech stran, protože jinak tento konflikt nebude nikdy vyřešen. Děkujeme, děkujeme, pane kolego. A dalším řečníkem je na 1,5 minuty pan Winkler. Thank you. Thank you. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. Myslím si, že demokratizace, dobrá zpráva, řízení, blá, um, právní stát, toto jsou základy našeho vztahu se zeměmi Jižního Kavkazu. Dále je to samozřejmě regionální spolupráce, v celém tomto regionu, které, která by mohla zlepšit jejich eh, eh, spolupráci s našimi zeměmi, například ekonomická spolupráce, energetická spolupráce, otázky energetické bezpečnosti, to vše je důležité. Především pokud jde o projekty, které jsou tak důležité, které například podporuje i Evropská komise, například Nabuko. Kaspické moře, Černé moře, to je nesmírně důležitá oblast pro energetickou energetickou bezpečnost eh, Evropské unie. Dále jsou zde tři základní elementy, o kterých bych rád pohovořil. První se za, zabývá zapojení místních úřadů do nadnárodní spolupráce, protože potřebujeme velice silnou regionální spolupráci v tomto regionu. Dále je to vstup Azerbajdžánu do VTO. Mm, komise by měla poskytnout technickou podporu Azerbajdžánu a jakoukoliv další podporu tomuto kroku. A třetí záležitost je technická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 hovoří o potřebě strategie Evropské unie pro Jižní Kavkaz. Ano, osobně se domnívám, že potřebujeme takovou strategii. Ovšem strategie potřebuje cíle a cíle znamená Mm, že musíme mít na paměti jasnou geopolitickou identitu. My na tom ovšem musíme ještě pracovat, abychom to opravdu definovali jasně. Jaké jsou naše cíle na Jižním Kavkazu? Stabilita, otevřenost regionu a interoperabilita legislativního charakteru, demokratického charakteru, politického a dalších oblastí. Musíme si uvědomit specifičnost celého regionu v rámci východního partnerství a nezapomíná na tuto specifičnost. Zároveň si musíme být vědomi konkrétní specifického charakteru všech zemí v tomto regionu a reagovat na tuto situaci. Musíme rovněž zhodnotit roli Turecka v tomto regionu a využít naše jednání s Tureckem jako jakýsi základ pro partnerství mezi Tureckem a EU, které by nám mohlo pomoci reagovat na regionální výzvy, protože Turecko by mohlo být velice nápomocno v tomto ohledu. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že celý region je součástí naší společné, našeho společného sousedství s Ruskem. Proto bychom měli nalézt možnosti, jak podporovat společné politiky v, této, v tomto společném sousedství. Samozřejmě otázky bezpečnosti, na ty nesmíme zapomínat a možná i některé energetické záležitosti, které bychom mohli vyřešit v té laterálním formátu. To by nám nám mohlo na pomoci podporovat řešení mm, i v rámci místních zamrzlých konfliktů. V tomto ohledu musíme akceptovat skutečnost, že tyto konflikty jsou součástí koherentního, komplexnějšího a mm, většího, globálnějšího obrázku. Právě proto bychom měli zvážit možná určitý balíček řešení. Zároveň musíme upustit od různých nejasných eh, eh, vyhlášení a musíme si uvědomit, že teritoriální integrita a suverenita nemůže ve všech případech jít v ruku v ruce. Na závěr si myslím, že nesmíme, že bychom měli zvážit určitou konferenci o bezpečnosti a eh, spolupráci na Jižním Kavkazu s cílem vytvořit pakt stability pro celý region. Děkujeme, pane Severine. Pane předsedo, pane komisaři, já jsem vlastně takovým stálým přímluvcem Armenie. Chtěl bych se vyslovit pro koherentní strategii Evropské unie vůči tomuto regionu a to zahrnuje posilování demokracie a svobody. Musíme podporovat země tohoto regionu, podporovat je, aby usilovali o reformy a vytvoření svobodného trhu. Proto je třeba ukončit nový typ dohody o přistoupení a jsem přesvědčen, přesvědčen o tom, že eh, takovéto eh, dohody eh, povzbudí tyto země pro, k provádění dalších demokratických změn a také se bude vytvářet určitý systém hodnocení obchodních aktivit, snižování byrokracie, index se pod, oproti Sakašvilimu snížil o 50 a byly zavedeny eh, v reformě volného trhu. Děkuji, pan poslat má slovo. Pane předsedo. 9. května jsme zde v Štrasburku s prezidentem Buskem oslavili 60. výročí eh, deklarace eh, Schumana. A eh, je třeba říci, že Jižní Kavkaz stojí před alternativou. Buď se z něho stane něco jako Balkán před první světovou válkou v globálním měřítku, nebo něco jako montánní unie po druhé světové ve válce a my jsme pro druhou variantu s touto zprávou a dávám zapravdu kolegovi Svobodovi. Pokud tyto tři státy budou spolupracovat, potom i vliv Ruska se může snížit. Proto je to ve e, e, zájmu všech tří zemí, aby k sobě nalezli cestu. Podporuji Arménii v jejich úsilí, aby e, osmánci uznali, že se dopustili genocidy. Ale Eh, dojde konečně ke stažení vojsk z Azerbajdžánu. Potřebujeme eh, naléhavé mírové řešení pro horní eh, Karabach a obsazené oblasti Azerbajdžánu. Potřebujeme, aby došlo ke stabilizaci v Gruzii, protože Gruzie destabilizuje celý region. Ty nejdůležitější body jsou mírová vyjednávání, vyřešení národnostních konfliktů a zejména také také eh, návrat eh, vyhnaných osob. Není možné, aby v 21. století se vyhnání osob používá eh, jako politický prostředek. Musíme být mnohem citlivější a vyvíjet více aktivit v tomto smyslu. Na dvě minuty má slovo pan Paleckis. Pane předsedo. Už paruoštą Dovolte, abych poděkoval kolegovi Kirilovi za velice zevrubně vypracovanou zprávu na toto komplexní téma. Evropská unie požaduje, aby Azerbajdžán, eh, Gruzie eh, učinili vše, aby se eh, vyvíjeli jako svobodné státy, kde jsou respektována práva menšin, kde je respektován názor opozice. Není snadné hovořit o regionu regionální spolupráci, když víme, že všechny tři eh, země Jižního Kavkazu eh, trpí eh, starými i novými konflikty. Ale když si vzpomeneme na začátek EU v důsledku krvavých válek. Uvědomíme si, že tu není žádná jiná volba, než spolu jednat, snažit se zahojit staré rány a podívat se do budoucna. Státy Jižního Kavkazu budou muset být schopny eh, spolupracovat se svými sousedy v regionu. A to bude záviset samozřejmě i na jejich sousedních státech. Evropská unie musí hrát aktivní roli, aby eh, podpořila eh, realizaci programů boje proti chudobě za rovnoprávné postavení mužů a žen za ochranu zdraví občanů. Je třeba učinit veškeré úsilí, které umožní eh, rozvíjet intenzivně eh, eh, kontakty a musíme zvýšit počet projektů pro výměnu studentů a posílit hospodářskou spolupráci. Je to v zájmu nás všech. Děkuji. Děkuji vám. A teď na jednu minutu pan Čarnecký. Pane předsedo, dámy a pánové, tohle je skutečně velmi důležitý krok vpřed, který udělal Evropský parlament tím, že otevřel dveře národům, které jsou úplně jasně evropské. Myslím tím eh, Gruzii a Arménii. Nicméně ten krok byl učiněn příliš pozdě. A je to velká škoda, že se nám nepodařilo tohle udělat už před dvěma lety v době, kdy Rusko vojensky intervenovalo v Gruzii. Nicméně ubírá se to správným směrem a já doufám, že se nám podaří tomu dát eh, skutečný politický obsah. A také doufám, eh, že parlamentní schromáždění Euronestu bude nástrojem pro podporu evropských ambicí těchto zemí. A na závěr rád bych aby někteří z nás jasně také mluvili o demokracii ve, vel- ve státě, který je velkým sousedem těchto zemí v Rusku. Neměli bychom mít dvojí standard. Děkuji vám, pane Černecky, a teď je na minutu a půl pan Lisek. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dámy a pánové. Arménie, Azerbajdžán a Gruzie jsou bez pochyby evropské země. A evropské národy, které jsou členy Rady Evropy a účastní se mnoha mezinárodních eh, projektů spolupráce společně s evropskými členskými státy, státy Unie. Evropská unie musí uznat právo všech národů na sebeurčení a na vytváření své vlastní budoucnosti. Nesmíme se spokojit s takovou archaickou definicí těch zón vlivu silnějších států. A je velmi dobré, že Evropská unie podporuje územní integritu Gruzie. Evropská unie eh, je v podstatě útvar, který zajišťuje vnitřní bezpečnost mnoha zemí tohoto regionu. Ale bohužel dohoda ze září 2008, respektive některá její ustanovení, nejsou implementována. Já jsem slyšel, že se o tom teď jedná v Ženevě, ale možná, že bychom při našem bilaterálním jednání s Ruskou federací měli tuto skutečnost zdůraznit. A za druhé je tady otázka víc. Já souhlasím s paní komisařkou Wallström v tom, Eh, že řekla, že tohle je způsob, jak eh, svést národy dohromady a to rozhodně platí pro Gruzii, Arménii a Azerbajdžán. Děkuji vám a teď je na jednu minutu pan Kutas. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k závažnosti geopolitické situace v Arménii, Azerbajdžánu a Gruzii a vzhledem k jejich důležitosti pro Evropskou unii, Turecko a Irán, si myslím, že potřebujeme nějakou strategii pro Jižní Kavkaz, která bude vycházet z ekonomického růstu a respektování lidských práv. Jedním z nástrojů, které má Evropská unie k dispozici, je právě obchod, včetně dohod o volném obchodu s těmito státy, protože to by podpořilo zahraniční investice, vytváření pracovních míst a růst těchto států. Energetická bezpečnost, to je také velmi důležité ve vztazích Evropské unie a Jižního Kavkazu. Musíme v této oblasti s nimi spolupracovat a potřebujeme také dokončit jednání o ropovodu Nabuko a podporovat další energetické projekty, které využívají alternativní zdrojů energie na Jižním Kavkazu. Děkuji. Eh, Děkujeme. A nyní na jednu minutu pan Koval. Děkuji bardzo, paní Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Gruzie a Arménie. Jsou skutečně země, které efektivním způsobem realizují strategii sousedství s Evropskou unii, jak už to vidíme i na základě slov zpravodajů. Měli bychom to vzít v potaz a zároveň vzít v potaz specifický charakter všech těchto zemí. Nesmíme zapomínat na transport, kulturu, občanské záležitosti, ochranu životního prostředí. Vážený pane předsedo, často, když hovoříme o těchto mm, zemích, hovoříme o zamrzlých etnických konfliktech a to je samozřejmě nesmírně důležité. Nesmíme na to zapomínat, ovšem, pokud chceme reagovat na problémy v této oblasti, musíme podporovat modernizaci těchto zemí, tak aby tyto konflikty, zamrzlé konflikty nehrály tuto důležitou roli. Občas zapomínáme na to, že Gruzie v podstatě pouze nedávno eh, ukončila válečný stav a aby nedošlo k další válce, měli bychom podpořit modernizaci těchto zemí, protože všechny tyto tři země, jak vidíme, v poslední době zaznamenaly veliký ekonomický růst a ten bychom měli podporovat. Děkujeme, říká pan předseda a nyní 1,5 minuty pan Kovačev. Gracias, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokusím se hovořit pomaleji, Přečetl jsem si zprávu pana Kirilova. Pan Kirilov, zpravodaj, zdůrazňuje roli Evropské unie v tomto geopolitickém regionu. Rozvoj Jižního Kavkazu by mělo, pod, by mělo podpořit i spolupráci v oblasti Černého moře. Bohužel my zatím nemáme jasnou strategii pro tento region. Já doufám, že na toto téma ještě proběhne diskuze. Ovšem mám určité obavy, pokud jde o zpomalování ratifikačního procesu pod, pod, jednotlivých protokolů, které byly podepsány mezi Tureckem a Arménií. Myslím si, že ani jedna země by neměla eh, přicházet s dalšími podmínkami podpisu těchto protokolů a jejich ratifikaci, protože tyto protokoly jsou v zájmu obou stran. Ve zprávě se jasně poukazuje na to, že stanovení znovu otevření diplomatických vztahů a otevření hranic je nesmírně důležité v této oblasti. A zároveň že bychom měli reagovat na otázku na Horního Karabachu jakožto na samostatnou otázku. Evropská unie by měla hrát aktivní roli v tomto ohledu, v tomto konfliktu máme zkušenosti z Balkánu a zároveň si myslím, že máme zkušenosti z Gruzie právě, proto si myslím, že bychom mohli hrát zásadní roli v tomto regionu. Prosperující Jižní Kavkaz je v našem zájmu a proto bychom měli nést část odpovědnosti za dosažení tohoto cíle. Lisabonská smlouva nám dává možnost stát se globálním partnerem, globálním hráčem a proto Evropská unie by se měla stát rovněž i součástí Minské skupiny. Děkujeme, říká pan předseda. Osm lidí se přihlásilo do části Catch the Eye. Já se omlouvám, nebudeme mít čas umožnit všem řečníkům vystoupit, takže máme pouze šest řečníků, kterým umožníme slovo. Prvním řečníkem je pan Žiži. Děkuji, paní před... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Zpráva o Jižním Kavkaze je zpráva kvalitní. Rád bych zdůraznil to, že se zde hovoří především o roli, kterou by měla hrát Evropská unie jakožto mediátor jakožto hráč, který podporuje hodnoty a zároveň podporuje spolupráci mezi jednotlivými zeměmi tohoto regionu. Právě toto bych rád zdůraznil. Vidíme zde mnoho problémů v tomto regionu, mnoho problémů, které bychom měli řešit, především pokud jde o územní celistvost těchto zemí. Ovšem tyto země musí být rovněž posíleny ekonomickým způsobem a právě v této oblasti by Evropská unie mohla pomoci. Další záležitosti se dotýkají uprchlíků. Pan posel už se o tom zmínil. Myslím si, že by bylo opravdu smutné, pokud by se nám nepovedlo vyřešit i tyto problémy, které se dotýkají uprchlíků. Zároveň je důležité zmínit se o skutečnosti, že v této zprávě se nehovoří o mezinárodním rámci, který by umožnil ochranu menšin. Děkuji za slovo. Děkujeme. A nyní pan Pasku. Dnes diskutujeme o velice důležité a dobře koncipované zprávě, která se týká Jižního Kavkazu. Je to region, který eh, odráží doporučení evropské strategie a týká se také přístupu ke kavkazskému e, e, plynu a ropě do EU. A proto musíme věnovat velkou pozornost tomuto regionu a jednat. E, I když je to relevantní z energetického strategického hlediska. Jsou tu ještě některé konflikty, které jsou ještě zamrzlé. A pokud EU chce chce plně využít potenciálu Jižního Kavkazu, eh, musí eh, jednat eh, rozhodně, i když to znamená, že potřebujeme tedy důležitou strategii. Děkuji. Slovo má pan Watson. You, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já blahopřeji panu Kirilovi a jeho kolegům k jejich práci. Pokud naše vztahy budeme vnímat jen skrze prisma naší potřeby eh, ropy a zemního plynu, tak se nám nikdy nepodaří dosáhnout bezpečnosti v jiných oblastech. My potřebujeme mír, potřebujeme dobrý rozvoj ekonomiky na Jižním Kavkazu a to by mělo být základem naší politiky. To znamená, měli bychom jednat s NATEM, abychom zajistili, že jejich nový strategický koncept toto odráží. Měli bychom jednat s Ruskem a s Tureckem jakožto důležitými mocnostmi tohoto regionu, abychom skutečně projevili přátelství lidu těchto zemí skrze asociační dohody, vízové režimy a tak dále. Měli bychom, pane předsedo, uvítat prohlášení pana Medvěděva a pana Janukeviče k Moldavské republice, které ukazují, jak hodně toho lze dosáhnout diplomací. A chtěl bych poblahopřát panu komisaři Filemu k rozvoji eh, partnerství, východního partnerství do této chvíle a těším se eh, na eh, rozvíjení společné Eh, bezpečnostní a zahraniční politiky Evropské unie doufám, že se Unie bude aktivně angažovat ve vztazích se zeměmi Černého moře. Já vám děkuji, pane Vocne, a teď pan Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, chtěl bych poblahopřát eh, panu Kirilovovi, stejně jako ostatní, a poděkovat mu za jeho spolupráci. Chtěl bych říci dvě věci. Za prvé, demokracie Pan posel tady už předtím říkal, že země v tomto regionu musí spolupracovat. A tyto země mohou spolupracovat, eh, pokud Azerbajdžán, Gruzie a Arménie budou právními státy, pokud budou předvídatelné, pluralistické a v takovém případě eh, na tom Evropská unie může jen něco vyzískat. A potom druhá věc eh, jsou energetické otázky. Já chtěl bych říct, že eh, Gruzie a Azerbajdžán jsou velmi důležité transitní země pro eh, zdroje energie a pro diverzifikaci našich dodávek energie. A bylo by dobré, aby se těchto projektů účastnila, účastnila i Arménie a také různých přepravních projektů. A myslím, že klíčovým slovem tady je transparentnost. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Melser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 pane předsedo, abychom snížili závislost energetických dodávek, měli bychom vést eh, do EU eh, zemní plyn eh, přes Jižní Kavkaz. Má tedy klíčovou roli a tento region není jenom největším překladištěm při obchodování s plynem a ropou, ale také se týká zájmu Ruska a dokonce se to dotýká i Turecka. A to vede k tomu, že je třeba vytvořit pakt s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 pak stability s Kavkazem je jistě v zájmu EU, ale tento záměr nesmíme přenechat Turecku, protože jinak vznikne nová závislost a tlak na e, vyjednávání o vstupu. E, v tomto ohledu Ankara není zrovna citlivá. Jsou tu mocenské e, boje o zásobování energií, projekt Nabucco, konkurenční projekt South Stream bude mít, doufejme, větší úspěch, aby tyto zdroje nebyly byly ve prospěch Číny. Děkuji vám. Muchas gracias, señor Melzer. Tiene la palabra el señor Pasca. Děkuji, pane Melcere. Slovo má pan Paska. Vážený pan vážený pan komisař. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, zástupce arménské administrativy mě včera upozornili, že ve zprávě o strategii EU pro e, Jižní Kavkaz e, e, obsahuje některé formulace, které nejsou v souladu s oficiálním postojem Evropské unie. Je to ustanovení přijaté ministry zahraničních věcí všech členských států OBSE, jakož i s ustanovením ministrů zemí OBSE Eh, z Aten 2. prosince 2009, zejména body 8 a 10 obsahují formulace, které neodpovídají madridským principům dohodnutých v rámci Minské skupiny obse. Pokud uvedené body budou přijaty v navrhovaném znění, mohly by se stát vážnou překážkou pro další pokrok v procesu mírového urovnání konfliktu v Náhorním Karabaku. Abychom objektivizovali tyto výhrady, navrhuji, abychom zvážili jednu z dvou možností možností. Buď vypustíme sporné ustanovení z předložené zprávy, anebo odložíme hlasování o této zprávě na pozdější termín, tak aby naši kavkazští přátelé získali čas a mohli Evropskému parlamentu vysvětlit své postoje k předložené zprávě. Děkuji. Děkuji, pane Paska. A teď má slovo pan komisař. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Poslední řečník, pan Paška, had a very important point. Uh, por favor. But let me make, because of the time, two very short Já bych chtěl eh, proslovit tři velmi krátké připomínky. Za prvé, myslím si, že máme strategii, a ta strategie využívá východního partnerství, aby přiblížila tyto tři státy Evropské unii. Tak blízko, jak ten půjde. A za druhé, myslím si, že k tomu máme i nástroje. Máme asociační dohody, máme dohody o hospodářské integraci, potom eh, otázky mobility a vízového režimu a v neposlední řadě eh, také jinou, novou Evropskou unii, která dokáže skombinovat komunitární přístup eh, s přístupem eh, společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A má třetí připomínka je, že se těším na diskuzi s váženými členy Evropského parlamentu ehm, k tomu balíčku sousedství, v rámci kterého bychom mohli také jednat o tom, eh, zda to, co nejblíže Evropské unii to půjde, je třeba nějak institucionálně definovat. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A teď má slovo, slovo zpravodaj pan Kirilov. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ještě jednou bych rád poděkoval za všechny poznámky a za úžasnou spolupráci. V celém tomto procesu rád bych poděkoval za všechny poznámky k mé zprávě, které a i podporu od většiny kolegů. Za, dále bych rád poděkoval panu Kazachovi za konstruktivní připomínky jeho výboru a i výboru ITRE. Mnoho jejich poznámek se odrazí v mé zprávě. Zároveň bych rád poděkoval sekretariátu AFED, mnoha expertům, odborníkům, nevládním organizacím, které aktivně pracují v tomto regionu a které přispěly a rovněž svým, svými poznámkami k mé zprávě. Ještě jedna věc na závěr. Měli bychom aplikovat stejné principy, stejné zásady Vyslechl jsem si určitou kritiku ze strany některých kolegů. Měli bychom si uvědomit to, že Evropský parlament by nás nepodporoval, pokud budeme hovořit o teritoriální, integ- o teri- teritoriální integritě e, Gruzie. Já si myslím, že Nejlepším krokem vpřed je aplikovat stejné principy pro všechny. Doufám, že Rada i Komise vemou v potaz doporučení Evropského parlamentu a vytvoří komplexní strategii EU pro Jižní Kavkaz. Samozřejmě, že bych rád ještě zúraznil to, že pan komisař File navštívil tento region ve velice vhodný okamžik a baronka Eštonová by rovněž se měla zapojit do celé záležitosti a pomáhat i v oblasti prevence konfliktu. Vítám rozhodnutí rady z minulého týdne, pokud jde o budoucí asociační dohodu s těmito třemi zeměmi a myslíme si, že povýšení vztahů s těmito zeměmi na kvalitnější úroveň je dobrým krokem před. Musíme zabránit negativnímu rozvoji v tomto regionu nebo eskalaci napětí, aby nedošlo k nějakým dalším konfliktům. Neměli bychom čekat než bude zase příliš pozdě. Poučili jsme se eh, z minulosti, je to lekce integrace, která znamená jedinou cestu před eh, pokud jde o lepší budoucnost, do které bychom měli investovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji pane zpravodaji. A nyní ještě jedno krátké prohlášení předsedy a poté budeme hlasovat.